budeme považovat zápisy tímto za schválené a teď přistoupíme k pořadu jednání. První bod dnešního odpoledne je otázka k ústnímu